z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel. Za eh, výbor pro životní prostředí pan Javlo si vezme slovo na tři minuty. Javor, kolega, prosím. Please. Yes. Yeah, okay. Madam Chair, Commissioner Dick. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, za výbor Envy bych chtěl předložit tuto námitku podle článku 106 o emisích z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel Euro 6. Znečištění vzduchu způsobuje více než 400 tisíc předčasných smrtí v Unii a způsobuje eh, přes 200 eh, tisíc eur eh, škody v důsledku tohoto znečištění emise z výfukových plynů představují hlavní znečišťovat, pachatele, které způsobují e, závažné problémy dýchacích cest a kyselování prostředí. E, emise e, oxidu síry a dusíku představují stovky tisíc předčasných umrtí, a to především v urbanizovaných oblastech, Eh, z, především z dýzlových vozidel, kdy 80 eh, mg na kilometr je eh, množství emisí za běžných pravidel. Návrh opatření měl za cíl vytvořit jakési požadavky v rámci reálného provozu, který by se týkal lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel. A návrh tohoto mm, řízení Eh, podle našeho názoru znamená prostě výjimku z platných eh, omezení a to není přijatelné eh, vzhledem k obsahu nařízení 715 z roku 2007 a e, dalších. Výbor Envy namítá proti navrženému opatření především to, že to umožní, aby vozidla e, vypouštěli 600, 168 mg na kilometr, což by bylo aplikovatelné na všechna nová vozidla od září 2019, což znamená, že čtyři roky poté, co vstoupila v platnost norma Euro 6, eh, kde, která stanovuje 80 mg. 100 10 je eh, podle našeho názoru také ehm, eh, špatné rozhodnutí, protože zhoršuje kredibilitu našich rozhodnutí a proto žádáme, aby bylo nové, aby byl nový návrh předložen do dubna 2016 tak, aby ehm, stanovené emise byly eh, odpovídající a náležitým způsobem měřitelné. A nyní za komisi dávám slovo paní Běnkovské. Paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, dnes tedy hovoříme o předložení nových ehm, opatření pro eh, testování motorových vozidel. Toto téma projednáváme již eh, delší dobu, ale v eh, situace v kauze Volkswagen vyžaduje jaksi nové ehm, přístupy a řešení. Víme, že laboratorní testy nejsou spolehlivé. V současné době skutečné eh, množství emisí kysličníku, dusíku eh, přesahují eh, čtyřikrát pětkrát eh, emise povolené podle eh, uvedené eh, normy a proto je potřeba tento regulační rámec upravit. Je to náročné a je třeba ovšem nalézt řešení, které bude odpovídající. My jsme první ve světě, skutečně první ve světě, kdo zavádí test na emise na skutečné silnici za reálných podmínek jízdy a tímto způsobem způsobem se zcela mění způsob měření eh, emisí, tudíž nebude možné ani v v tomto měření podvádět. V první fázi budou eh, emise zredukovány na 168 mg na kilometr do září příštího roku a poté do ledna 2020 by tato hranice byla ještě dále snížena na 120 mg na kilometr. My víme, že původní návrh komise byl podstatně ambicioznější a opakovaně jsem řekla, že bych si přála více závazných faktorů konformity, ale nepodařilo se nám přesvědčit členské státy. A Přesto, a to bych chtěla zdůraznit, považuji toto dohodu jako významný pokrok, protože eh, snížíme emise eh, eh, dusíku u dýzlových vozidel na polovinu a umožníme urychlit proces, který povede k tomu, aby auta byla čistší a byly naplněny environmentální cíle. A proto je potřeba mm, tento dokument přijmout co nejdříve a potřebujeme také váš souhlas s návrhem komise k zavedení skutečných testů při skutečných eh, podmínkách jízdy v Evropské unii. A taky jsem ale říkala, tím neskončíme. Eh, tyto testy jsou pouze jednou částí balíčku. My se budeme snažit snížit emise eh, kysličníku do dusíku co nejvíce a e, naším celkovým cílem by mělo být 80 e, mg na e, kilometr, takže bude existovat ustanovení o, výroční, o ročním přeskumu, kdy každým rokem, pokud dojde k technologickému pokroku, může být norma upravená. A tato mobilní technologie, která měří emise za běžných podmínek jízdy, umožní přesnější měření od roku 2020 a my budeme mít právní možnost snižovat eh, eh, ty eh, maximální hodnoty dále. Zača, začneme na tom pracovat již na konci tohoto roku a je možné toho dosáhnout do konce právě tohoto roku. Eh, vzhledem k tomu, že výrobci eh, jak si konstruují vozidla ve velkém předstihu před jejich uvedením na trh, což je pra, často to bývá pět let, pak eh, existence té roční, toho ročního přeskumu bude tlačit na výrobce, aby konstruovali vozidla s daleko nižšími emisemi, než je stávající platná legislativa. V průběhu tohoto roku komise navrhne třetí balíček eh, a cílem eh, je, aby faktory konformity každého vozidla byly uvedeny v jeho certifikátu o schodě. A eh, jak si výrobce bude plně jak si vědom, i ten vlastník bude vědom si přesných vlastností jeho vozidla a současně v zájmu nezávislosti kontrolních orgánů navrhnu další eh, dokument eh, příští týden. Eh, celý balíček bude doplněn také celou řadou eh, opatření, nápravných opatření a kontrolních opatření se systémem výměny informací mezi eh, orgány, které mají, zodpovídají za prosazování práva. Členské státy zatím nereagovaly mm, příliš koordinovaně, takže já chci tlačit na členské státy, aby prováděly prováděli eh, hodnocení eh, trochu a mm, a jsem přesvědčená, že kvalita kontroly eh, a schvalování vozidel bude posílená takže bude více kontrol kvality, lepší spolupráce a větší tlak na uplatňování pravidel. My chceme, eh, aby naši občané získali opětovně důvěru v automobilový průmysl jako celek. A proto potřebujeme nová pravidla ke schvalování eh, nových modelů i k testování existujících vozidel. A eh, v neposlední řadě v souvislosti s eh, návrhem Euro 5 Rada a komise projednávaly celou řadu dokumentů souvisejících s Euro 5 a v tomto kontextu delegované pravomoci, které budou svěřeny komise, jsou projednávány a očekáváme rychlou a hladkou implementaci v budoucnu. Jsme připraveni s vámi spolupracovat i s radou samozřejmě, abychom nalezli vyvážené řešení, protože chceme naplnit své environmentální cíle a chceme, aby byla zachována institucionální rovnováha. Dovolte mi, abych e, znovu řekla, že se tady zcela jasně zavazuji k tomu, aby ten problém byl řešen komplexně e, a aby e, také automobiloví výrobci byli donuceni jak si naplňovat požadovaná pravidla, tak aby byli chráněni jak spotřebitelé, tak životní prostředí. Děkuji. Thank you, Madam Commissioner. No. Děkuji, paní komisařko. A teď zahajíme rozpravu za politické frakce. Prvním řečníkem je pan Belet. Děkuji, paní komisařko. Vážení kolegové, o co se jedná? Všichni to víme. Všichni jsme viděli, že emise oxidu dusíku musí být sníženy, protože jsou škodlivé a musí být tedy sníženy zacíleným způsobem a co nejrychleji. Dýzlová vozidla produkují čtyřikrát více oxidu dusíku, než je norma, kterou jsme přijali. Potřebujeme také nové text, testy za reálných podmínek. Na tom jsme se shodli a si myslím, že to je důležité. Už jsme ztratili dost času, už jsme ho dost promrhali a teď je třeba tyto testy zavést. Bylo by také nutno, paní komisařko, abyste rychle předložili legislativní návrh je zásadní, aby to probíhalo i na národní úrovni, aby ta kontrola byla nezávislá na národní úrovni a aby mohla být nezávisle uvěřována. A pak jsou zde také výkonné akty, akty v přenesené pravomoci, tedy prováděcí akty. Parlament musí být přímo zapojena do příštího přeskumu, takže chceme, aby to nebyly prováděcí akty, ale akty v přenesené pravomoci. A poslední věc, inteligentní výrobci automobilů nečekají a aby mohli reagovat, ale už teď přizpůsobují svá vozidla a už teď používají ty nejinteligentnější technologie v zájmu všech v Evropě. Pane Belete, je zde pro vás modrá karta od pana Sáně. Prosím, pane Sáni, zeptejte se. Děkuji. Paní předsedkyně, já děkuji také kolegům. Jsem pro přísná pravidla a dodržování těchto pravidel, ale pomozte mě byla ta pravidla příliš přísná, anebo průmyslu dlouho trvalo, než se jim přizpůsobil? Děkuji. Vážený kolego, já nevím, jestli je to tady důležité, ale já si myslím, že nejdůležitější je vyvodit závěry ze situace, tak jak vypadala až doteď. Ty skandály, ke kterým došlo, a já si myslím, že z nich se musíme co nejrychleji poučit. Jak jsem říkal, oxidy dusíku, jejich emise musí být omezeny co nejrychleji. Bylo provedeno také, provedeno také šetření. Já už jsem to říkal, ta homologace, homologace typu musí být posílena. Je důležité, aby byla prováděna nezávislá kontrola této homologace. Na to se musíme zaměřit, musíme se podívat na to, jaké byly problémy. Proto zde máme vyšetřovací skupinu a teď se snažíme co nejrychleji omezit tyto NOx. A je to v zájmu veřejného zdraví. Pane Belete, vy jste velmi populární se svými myšlenkami. Pan Stás má pro vás modrou kartu. Přijímáte ji? Ano, takže pane Stási. Děkuji, paní předsedkyně. Mě by zajímalo, jaké bude stanovisko vaší frakce, když za dva týdny budeme hlasovat. Bude vaše frakce hlasovat v obecném zájmu, bude hlasovat ve prospěch veřejného zdraví? Zvolí si vaše frakce tento přístup a bude žádat komisi, aby předložila skutečný návrh protože zatím se zdá, že vy nevolíte tento postup. Vy jste přistoupili na to, abychom z 80 se dostali na 120 nebo dokonce 160. Co udělá vaše frakce? Můžete odpovědět, pane Belete? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Stasi, za tuto otázku. Co bude dělat naše frakce? Naše frakce bude hlasovat pro veřejné zdraví. Slyšel jste, paní komisařku? Nový dýzlový vůz Euro 6 eh, emit, má čtyřikrát vyšší emise, než jak jsme se dohodli. Co tedy chceme? My za dva a půl roku chceme, aby došlo k podstatnému snížení porovnaní se současnou situací a potom po dalších dvou letech musí dojít k dalšímu snížení emisí NOx. Já si myslím, že je důležité podívat se na to, jak dnes jsou vysoké emise NOx v reálných podmínkách a potom na to, jaké Snížení se nám navrhuje, tedy nejdříve o 50% a potom další snížení a my půjdeme touto cestou. Děkuji, paní Van Bremt. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemusím argumentovat, protože si myslíme, že to udělal už můj předřečník. Nemusíme vysvětlovat, proč potřebujeme testy za reálných podmínek, ale chci, aby věci byly jasné. Jsme pro tuto námitku, protože chceme, abyste měli možnost předložit lepší návrh, lepší než ten, který jste předložili dnes. Říkali jste dobré věci, já rozhodně nepochybuji o, vašem, o vašich dobrých úmyslech, ale myslím si, že potřebujeme ambicioznější návrh. Je nepřijatelné, aby technický výbor přijal rozhodnutí, které sníží normu Euro 6, o které jsme diskutovali a kterou jsme přijali s komisí před deseti lety. Takže chceme, abyste předložili lepší návrh a abychom měli faktor konformity 1. To je velmi důležité, protože teprve tehdy budeme dodržovat normy, na kterých jsme se společně demokraticky rozhodli. Doufám, že nám předložíte v tom čase, který vám ještě zbývá, další návrhy. Děkuji, paní Gerling. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že všichni souhlasíme s tím, že chceme lepší ovzduší. Chceme skutečné testy z reálných podmínek co nejrychleji a ne testy v laboratorních podmínkách. Samozřejmě je zde celá řada technických detailů, na kterých se musíme shodnout, ale 28.10. je zde ta zásadní dohoda. A ta znamená skutečnou změnu. Do roku 2020 budeme mít faktor konformity 1,5 když si uvědomíte, že některé vozy dnes překračují pětkrát a šestkrát stávající normu, jak se vůbec můžeme představit, že se to sníží na 120 mg? Eh, lidé si to určitě zaslouží. Já si samozřejmě také myslím, že potřebujeme faktor konformity 1, to ano. A dosáhneme ho do některého konkrétního data. Já myslím, že tato námitka nás k tomu nepřiblíží jen s tím vytvoří takové spoždění, které se může protáhnout na měsíce, možná i roky. Využijeme této příležitosti. Dohodněme se na tom, kdy se dostaneme k tomu faktoru konformity 1. Je třeba, aby se instituce mezi sebou dohodly a aby dosáhly výsledků pro naše občany. Pan Gerbrandy, dvě a půl minuty. Děkuji, pane před, paní předsedkyně. Děkuji, paní Děkuji, komisařko. paní komisařko, za váš, za váš eh, příspěvek. Eh, já musím říct, že eh, je třeba zdůraznit, jak strašně důležité je to pro evropské obyvatele. Lidé prostě potřebují čistý vzduch a není možné od tohoto požadavku ustupovat eh, ve prospěch atomového průmyslu. Eh, ten váš příklad, no, ten váš návrh, eh, ten není zrovna skvělým příkladem evropské regulace. Neopírá se o žádný, žádné posouzení dopadu a já myslím, že to je bohužel charakteristické členské země sice ukazují na Brusel, že za všechno může, ale de facto ta vina je na straně členských zemí. Co se týče čistého ovzduší, tak paní předsedkyně, to je prostě základní lidské právo. Ale mě by zajímalo, jak mohou starostové ve městech čistit vzduch pro své občany, když v jejich eh, městech eh, je všude plno vozů, které znečišťují ovzduší. Já třeba vím, že Eh, znečištění eh, vzduchu, kumulativní znečištění vzduchu v Londýně od začátku tohoto roku již překročilo kumulativní hranici na celý rok. To prostě není možné. Eh, v Nizozemí my vždycky vybíráme slovo roku a v roce 2015 to bylo podvodný software. Čili to je slovo, které, kterým se popisují eh, nemravné praktiky výrobců automobilů. Já doufám, že eh, vaše politika nám nedá ještě horší slovo za rok 2016. Děkuji nyní paní Kvejonen na minutu a půl. Každý druhý Evropan žije ve městě, kde doprava způsobuje znečištění ovzduší a to v Evropské unii způsobuje 430 tisíc předběžných úmrtí ročně, to je 940 miliard nákladů na zdravotnictví. Takže když hovoříme o kvalitě ovzduší, hovoříme o velkém problému. Jak je to možné, že nejsou kontrolovány emise oxidu dusíku. Stanoveno je 80 mg. A pak je tedy třeba dodržet 80 mg a nezačínat na 168 a potom klesat na 120 nebo nevím co. My potřebujeme e, závazné hranice a nesmíme pochybňovat euro 5 a euro 6. Každopádně tato nařízení je potřeba zrevidovat. A tak já doufám, že budeme schopni do deseti let říci, že jsme zvládli emise oxidu dusíku a že e, e, jsme e, na tom ušetřili, protože skutečně na výdajích v zdravotnictví to představuje veliké částky. Doufám, že dostaneme nový návrh, který bude daleko ambicioznější a bude lépe chránit zdraví našich občanů. Děkuji a pan Eichhout, dvě minuty. Mike. Děkuji, eh, paní předsedající, a děkuji také komisi za vysvětlení návrhu. Ale musím říct, že jsem poněkud zklamán, neboť jsem očekával, že se také dozvím, jaký, jak, jaké potenciální změny tento návrh může přinést, ale eh, bohužel, eh, co jsem se doslechl, je, že tady žádná změna nebude. Členské země v podstatě souhlasí s tím, že členské země, že vozidla budou moci Eh, ještě několik let emitovat až 168 gramů na kilometr a ten eh, faktor konformity 1,5, tak to se dostáváme z 80 na 120 gramů a to až od roku 2021, ačkoliv v roce 2007 jsme jako spolulegislativci eh, řekli, že toto mělo být už eh, před rokem 2014. A my teď říkáme, že z těch 80 můžeme jít na 120 až do roku 2021. Eh, to znamená, že to je prostě mm, prakticky nemožné, tak jak to děláme. Ale vemte si, že třeba Opel tím, eh, že eh, software, eh, softwarovou úpravou se dostal přesně ze 750 na 200 a vy chcete, aby se návrh z roku 2007 nyní rozředoval až do roku 2021. Eh, sociální demokraté eh, se ptali správně, jestli budeme mít nový návrh na konformitu a eh, my chceme dnes večer slyšet, jaká je odpověď. Děkuji. Nyní paní Evy na jednu minutu. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Také italská delegace z Hnutí pěti hvězd podpoří námitku, protože se jedná o podvod. Předkládá se nám zde tento balíček, jako kdyby to byl nějaký velký krok vpřed, jako nějaké velmi ambiciozní opatření jediné na světě. Škoda, že ve skutečnosti tento balíček umožní autům znečišťovat mnohem více, než jsou dohodnuté limity. Musíme připomenout, že výrobci automobilů měli sedm dlouhých let na to, aby se připravili na dodržování limitů za skutečných podmínek. Bohužel to nebylo dodrženo a je nutné, aby komise co nejdříve navrhla adekvátní, seriózní opatření na ochranu lidského zdraví. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Dornáno, jednu minutu. Ah, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, to je nepříjemné dilema, které musíme řešit. Na jedné straně Evropská komise má dobrý nápad zmírnit požadavky na emise lehkých vozidel, a kauza Volkswagen nebo ne, my musíme uznat, že evropský automobilový průmysl je pod velikým tlakem legislativním a současně za otevření hranic, eh, růstu nezaměstnanosti, eh, komise projednou hájí naše zájmy. Na druhou stranu komise postupuje svojí oblíbenou cestou a sice tak, že obchází parlament. Naše instituce musí pracovat na základě důvěře, důvěry, transparentnosti a odpovědnosti. A tento parlament měl mít možnost zamezit těmto byrokratickým excesům. Ale bohužel situace je vážná, ekonomická válka zuří a proto my, proti, eh, my budeme proti této námitce. Eh, kolega Líze, eh, minuta minuta a půl. Děkuji, paní předsedající, eh, paní komisařko, kolegové. Je pravda, že podle Evropské komise 400 tisíc lidí každý rok umírá předčasně eh, v důsledku znečištění vzduchu. A eh, v mnohých obcích je obtížné dodržovat hodnoty, které jsou tady předepsané. Eh, proto tedy je třeba eh, přijmout opatření a k tomu patří také, k tomu patří také eh, auta. Samozřejmě, že ty laboratorní měření příliš nepomáhají situaci. Ale teď je otázka, co s tím dále v výboru pro životní prostředí eh, jsme usoudili, že tento návrh, který překládáte, není dostatečný, je slabý, proto ho odmítáme a eh, vyzýváme se jména, eh, aby generální ředitelství komise, která toto takhle navrhla, mm, aby to ještě jednou zvážilo my hovoříme také o angažovaných eh, ekologicky smýšlejících politicích z Rady ministrů a eh, ono by se také mohlo stát, eh, že kdybychom se zasekli na určitých hodnotách, tak bychom se jako nedohodli vůbec na ničem. Čili my bychom měli eh, trvat na eh, přísnějších kontrolách při eh, typových schvalovacích řízeních a já doufám, že v příštím týdnu se dohodneme. Děkuji, pan de Grute, na jednu minutu. Děkuji. Německá města mají velký problém s dodržováním Eh, limitů pro čistotu ovzduší. A jak můžeme s tímto návrhem eh, před, eh, předstoupit pře tyto starosty a primátory. My se dneska v roce 2016 vracíme od normy Euro 6 na normu Euro 5. A já musím říct, že <clears throat> tady už nemůžeme dále hovořit o faktoru konformity, kde je vlastně faktor zhoršení. Eh, já nevím, eh, jaký, jaké datum si představujete na to, abychom se vrátili k současným limitům. A eh, vnímáte, že je tady nebezpečí, že komise by také mohla být žalována, podobně jako se to stalo u endokrinních disruptorů. Eh, ne, vás to? Jestliže toto téma je tak důležité, tak skutečně eh, my se snažíme o tom debatovat. A to, že zde zástupce rady vůbec není, no to je naprosto nestydaté. Děkuji. Nyní pan eh, Preco na jednu minutu. Paní předsedající, paní komisařko, vážení kolegové, Snižování kysličníku NOx je cíl, který máme společný a myslím, že to všichni předřečníci vyjádřili. Přesto ovšem máme eh, té situaci, kdy jsme si museli vyslechnout eh, mnoho proslovů proti automobilovému průmyslu, ale dámy a pánové, to není vinou automobilového průmyslu. To, že se e, typová osvědčení vydávají v laboratořích a e, nemá to nic společného s reálným, pro, e, s reálným provozem, tak to není vinou automobilového průmyslu. Jde zde pouze o neschopnost politiků přijít s reálnými testy a pak se jí vynucováním. Dámy a pánové, pokud se do budoucna právě na tomto budeme schopni dohodnout, pak to už bude hmatatelný výsledek. To řekl pan kolega Belet. On hovořil o inteligentním automobilovém průmyslu, ale bohužel jsme zatím neslyšeli ani slovo o inteligentní Evropské komisi. Děkuji. Nyní pan Torvalds. Děkuji, paní předsedající a vážená paní komisařko. Já bych eh, se rád zeptal tady na jednu jednoduchou věc. V legislativním procesu eh, je, kde, v, čem, v čem je tedy vtip, jestliže, jestliže ti, kteří jsou zákonodárci, vlastně podkopávají své vlastní principy? To je přece eh, podkopávání demokracie jako takové. Komise v současné době volá po minulých řešeních, která ovšem přirozeně dospěla ke svému konci. My bychom si možná dokázali představit, že Volkswagen by možná byl v jiné situaci, kdyby komise byla schopna Eh, byla, byla, byla schopna eh, své principy obhajovat. Děkuji paní Deli. Vážení kolegové, rozhodnutí z října minulého roku je skandální. Potichoučku představitelé státu a komise umožnili eh, výrobcům, aby překračovali emise o 120 eh, od eh, letošního roku a o další procenta později. To je naprosto skandální, nejenom z pohledu evropské legislativy, ale ale i pro Evropský parlament, který se snaží chránit zdraví občanů a veřejný zájem. My tady nesloužíme automobilové lobby a místo, abychom po, potichu kývali lhaní automobilového průmyslu, je potřeba postavit se na stranu spotřebitelů a občanů a tento eh, skandální návrh musí být zamítnutý již příští měsíc a vyzývá vyzývám členské státy a všechny, aby se zasadili o skutečně nezávislé homologační testy za reálných podmínek a to co nejdříve. Pan Žálk Paní předsedkyně, vážení kolegové, paní komisařko, ten, komis, eh, ten mm, skandál, který otřásl německým automobilovým průmyslem, eh, poukázal na nerovnováhu mezi normami a průmyslovou realitou sdílím mm, obavy těch, kteří napsali ten návrh eh, usnesení co do eh, dopadů na zdraví i co do platných norem, ale tento, eh, toto odvětví průmyslové je již tak pod velkým tlakem a není možné si myslet, že dogma, že ekonomický růst bez znečištění je na dosah ruky v důsledku tohoto dogmatu dochází k růstu eh, ekonomiky v Americe eh, na úkor evropské ekonomiky a eh, postupně dochází k jakési odglobalizaci a k vymístování průmyslu a podobně, takže se domníváme, že tento návrh je menším zlem. Paní Grostet, Děkuji, paní předsedkyně. My všichni uznáváme, že automobilový průmysl musí skutečně eh, se eh, pokusit snížit znečištění eh, především oxidem dusíku. Laboratorní testy doposavať skutečně nebyly transparentní ani poctivé a to je nepřijatelné, protože občané musí znát pravdu o kvalitě vzduchu, který dýchají. Proto vytvoření, stanovení testů za běžných provozních podmínek pro všechny automobily automobilové výrobce, je veliký pokrok. Ale co se mě týče, já budu proti této námitce, protože hlasovat pro tuto námitku opozdí implementaci těchto lepších testů, které budou spolehlivější než ty minulé a které ještě zatím nikde neexistují. Takže by bylo nezodpovědné i vůči životnímu prostředí, i vůči automobilovému průmyslu nekonečně odkládat implementaci těchto testů. My chceme zajistit rovnováhu mezi zdravím našich občanů na straně jedné a současně budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě na straně druhé. Zatímco přijetí této námitky by znamenalo okamžité absence řešení a e, teprve za čtyři roky by došlo k nějakému přeskumu a my e, později můžeme být ještě náročnější, ale k tomu může dojít jedině tehdy, když budeme pomáhat automobilovému průmyslu v tom přechodném období a když eh, bude garantováno, že eh, ta, eh, ty emise budou odpovídat požadavkům, je potřeba navrátit důvěru. Průmysl, který je významným pilířem evropské ekonomiky a my očekáváme, že komise přijme opatření, která způsobí, že testy budou nezávislé nezávislé a účinnější než do posavať. Děkuji a další slovo má paní Dalí na minutu. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Před eh, pár lety byl přijat, byla tato norma přijata a eh, dnes Eh, tady přijímá, tady je přijímaná nějaká norma, která umožňuje, aby eh, automobily znečišťovaly dvakrát víc, než kolik je povoleno. Čili to je politické rozhodnutí. Úkolem politiků je zajistit občanům a dětem eh, lepší budoucnost a zdravý vzduch. A eh, takže chci se zeptat eh, hlavních evropských lídrů, zda budou, zda zajistí aby eh, se situace zlepšila, jak je to, protože není možné, aby do roku 2020 byly emise dvakrát eh, vyšší, než kolik bylo před eh, několika lety rozhodnuto a nemůžou podléhat automobilové lobby. A chtěla bych se zeptat, proč tak neučinili již dříve a jaké teď máme záruky. A nyní pan Kremer na jednu minutu. Paní předsedající, pane komisařko, kolegyně a kolegové, my už léta víme, že se podvádí, lže a podvádí. To jsme řekli eh, členským zemím a nic se neděje. A není to otázka technická. Techniku tady máme. Jde o úsporu peněz. A zejména se to týká eh, dýzlových vozidel, která jsou v mnohých zemích eh, zvýhodňována. Eh, třeba v Německu diesel stojí 18, o 18 centů na litru méně než benzín. To se skutečně dá ovšem všechno změnit. A kdy, kdy když ne teď? Eh, prostě mm, eh, ne, není možné ovšem zavádět plošná opatření, protože ne všichni lhali a ne všichni podváděli. Prostě je třeba potrestat ty, eh, kteří mlžili, eh, lhali a podváděli. Takže v této souvislosti je třeba návrh komise odmítnout. Děkuji, pan Šváb, na minutu a půl. Paní předsedkyně, já bych chtěl eh, především řekl, říci zcela jasně, že nikdo nespochybně redukci obsahu kysličníku dusíku. To skutečně musí pokračovat a musíme eh, mít eh, jasný cíl a jasnou cestu, ale pane kolego Krámle, teď nejde o to, abychom trestali, jde o to, jestli ten právní akt, který navrhuje komise, přijmeme nebo odmítneme. A myslím, že si musíme realisticky uvědomit, že pokud ho odmítneme, pak vůbec není jasné, že to nějakým způsobem pomůže životnímu prostředí. Spíše naopak, spíše eh, způsobíme to, že náhradní právní akt bude spoštěný. Ano, já skutečně e, připouštím, že to, co se stalo, skutečně nebylo dobré, ale e, myslím si, že schválit to, aspoň to, co máme, je lepší, než to zcela odmítnout. Ano, skutečně nechceme dělat z těch čestných, kteří dodržovali pravidla, hlupáky. To ne. Ale, eh, paní komisařko, kolegové, eh, tady se totiž eh, bude muset udělat, eh, odvést práce nejenom u typování osobních vozidel, ale také v řadě dalších oblastí. A skutečně eh, je třeba nejenom u automobilů zajistit to, aby to, co se píše, tak aby se také dodržovalo, nesoustředovat se pouze na automobily. Já myslím, že komise eh, je schopná si pořídit eh, úspěšně analýzy poněvadž my chceme vytvořit možnosti pro to, aby se zde mohly, mohly eh, dodržovat věci, které, eh, na kterých jsme se dohodli. Proto vyzývám kolegy, aby eh, schválili tento návrh. Nyní pan Dens na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Výbor, o jehož rozhodnutí nyní hovoříme, byl přijat ve stejný den, kdy jako parlament jsme hlasovali o ambiciozních plánech pro snižování emisí. E, je to politické rozhodnutí, nikoli technické. My víme, že znečištěný vzduch e, je vražedný a zhruba víme, v jakém rozsahu. E, v, víme, že už v roce 2006 byl rozdíl mezi laboratorními testy a reálným provozem. Komise to uznala v roce 2011 a my tady nemůžeme mít situaci o deset let později, kdy se rozhodujeme eh, mezi eh, těmi eh, standardy, které jsme už schválili a novými, novými kompromisními řešeními, která mají vstoupit v platnost. My skutečně musíme být konzistentní v našem úsilí o čistý vzduch. Děkuji pan Vandenkamp na minutu a půl. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám. Já si myslím, že eh, se prostě nemůžeme vyhýbat eh, řešením. Rok 2015 byl pro evropský automobilový průmysl velmi špatný. Spotřebitelé i veřejné orgány mají právo na kvalitní informace o čistotě ovzduší. A zásadní otázkou pro mě je, jak tento problém eh, vyřešit do budoucna. Kolegové Belet a Líze už eh, nás seznámili s pozicí EPP. My bychom chtěli mít eh, jasný a přísný harmonogram, který povede ke snižování emisí. Druhá věc, Eh, soustředění na národní schvalovací orgány a jejich systém, který používají. Může nám tady komise představit nějaký jasný harmonogram i s konkrétními kroky? Protože já si dovedu představit, že alespoň na naší straně eh, tohoto parlamentu už dochází lidem trpělivost. My tady máme eh, nyní COP21, nové závěry a de facto souvisí to i s dohodou TTIP, protože kde se na to vlastně přišlo? V Americe, ne v Evropě. Děkuji. Pan Ertok na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové. Eh, paní komisařko, já se domnívám, že je řada na vás, tak je to třeba říci. Komise je jako exekutivní orgán zodpovědná za to, aby tento problém eh, byl ukončen spravedlivým řešením. Eh, je zcela jasné, eh, to, co říkají experti, že hm, prostě to, co zde máme předloženo, není přijatelné. Paní Věkovská, mám dvě konkrétní otázky princip, princip reálných emisí zapracujete do nové verze eh, předpisu pro typové schvalování, ano nebo ne? A za druhé, eh, vaše orgány v Evropské komisi léta letoucí ignorovala, ignorovaly eh, upozorňování od národních orgánů. A to je vlastně důvod, proč jsme dneska tam, kde jsme. Děkuji paní Gardini. Děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že ta rozprava, kterou tady vedeme, nás všechny sjednocuje. Všichni jdeme jedním směrem. Už velmi dlouho na tom pracujeme. Chceme zlepšit kvalitu ovzduší a myslím, že zde nemáme žádnou pochybnost o tom, že v desetiletích, která uplynula, se hodně zlepšilo ovzduší v Evropě. Naštěstí, ale musíme dále pokračovat ve svém úsilí. Ale ekologie musí jít ruku v ruce s ekonomikou. Jak před několika dny se psalo v, italským, v italském časopise, protože přílišný ekologismus, který se snaží prodávat zdraví občanům, tak eh, občany poškozuje. Kdybychom se my řídili tím, kdo dnes eh, tvrdí, že je nejlepším eh, přítelem ekologie, nejlepším přítelem životního prostředí a ovzduší, tak bychom se dostali do pasti. My musíme hlasovat pro tuto námitku, protože by došlo ke skluzu, zahájilo by se jednání a neměli bychom toto zlepšení ovzduší. Zatímco, když budeme hlasovat ano, tak se to začne okamžitě uplatňovat. My jsme tedy proto, aby se znovu nebo aby se odhlasovalo další velké snížení NOx, což je jedna z nejhorších příčin onemocnění a předčasných úmrtí. Takže podívejme se na to velmi upřímně a Hlasujme tedy ne, abychom hlasovali vlastně ano a potom budeme doufat, že pomůžeme průmyslu, aby našel ještě lepší technologie, které budou efektivnější a méně škodlivé. Děkuji, pan Pauluči. Jedna minuta. Paní předsedkyně, já bych byl rád, kdybyste vyřídila radě, že protestujeme proti jejich neodůvodněné nepřítomnosti při této debatě. Rada musí více respektovat práci parlamentu. Je jasné, že laboratorní testy emisí NOx dýzlových automobilů jsou tři až čtyřikrát nižší než na vozovce v reálném provozu. Nemůžeme zavírat oči před tím, jak dochází ke znečišťování ovzduší. Roky jsme lhali veřejnému mínění. Potom tedy skandál ve Volkswagenu. Vítáme tedy testy v reálném provozu. Nikdo samozřejmě nechce škrtit automobilový průmysl, ale chceme být seriózní. V roce 2007 Evropská unie přijala limit 80 mg na kilometr. Jak můžeme přistoupit na to, že v roce 2021 po 15 letech se tento limit zvedne na 120? Není pravda, že nemůžeme dělat více. Naše zdraví vyžaduje rozhodně odvážnější kroky. Nemůžeme strkat hlavu do písku. Děkuji, paní Ajusa. Minuta a půl. Děkuji, paní komisařko, paní předsedkyně, vážení kolegové. Všichni chceme kvalitnější vzduch a lepší životní prostředí, to je jasné. Ale odmítnout toto nařízení znamená jít proti těmto principům. Kdybychom zamítli toto nařízení, tak bychom eh, ztratili cenný čas na to, abychom mohli zlepšovat ovzduší v našich městech a bránili bychom tomu, aby komise mohla zlepšit parametry pro každoroční měření. To, co máme dnes na stole, to jsou normy Euro 5 a Euro 6 eh, pro homologaci emisí vozidel v laboratorních podmínkách, ale v reálných podmínkách jsou tyto emise asi čtyřikrát vyšší. To znamená, že hovoříme o faktoru konformity víceméně čtyři. A to, co dnes chceme zamítnout, je faktor 2,1 v roce 2017 a 1 a něco v roce 2020. A to je příležitost, kterou máme a nesmíme ji nevyužít. Není možné dnes měřit tyto emise v reálných eh, podmínkách eh, uvěřitelným způsobem. Bylo by dobré, kdybychom tyto technologie měli, které by nám umožnily na 100% přesně měřit emise, ale realita je jiná. A proto zamítnutí tohoto nařízení by znamenalo opozdit o dva nebo o tři roky úplně všechno, v nejlepším případě. Takže tím opravdu příliš nepomáháme životnímu prostředí. Tyto argumenty se pouze snaží ovlivnit rozhodnutí vyšetřovacího výboru, který zatím ještě nezačal fungovat. Děkuji paní Revo Dallon Bonfoy. Jedna minuta dělat to, co říkáme a říkat to, co děláme, to je jednoduchý způsob, jak si zachovat důvěru těch, eh, kteří nás volili. Jak můžeme po COP21 akceptovat eh, prováděcí akt eh, komise, který se vrací pod úroveň euro 6 s tím, že by to bylo příliš těžko dosažitelné. Všichni víme, že v reálném provozu jsou čtyřikrát vyšší emise než v laboratorních testech. Klienti chtějí a všichni, kteří jsou v kontaktu s automobily, chtějí už eh, vyhnout se takovémuto znečištění. My nežijeme v laboratořích a proto potřebujeme testy v reálném eh, provozu. Ale především nesmíme snižovat naše ambice, abychom bojovali eh, proti těm, kteří jezdí příliš rychle, tak jsme navýšili rychlostní limity. Ne, naopak. Francouzská ministrině pro životní prostředí se rozhodla, že odpovídající ministři v rámci rady zrevidují eh, tento návrh a tím pádem členské státy by měly lepší příležitost k tomu, jak dospět ke kompromisu. Tím, že se to odloží do února, vám dáváme možnost, abyste i vy ukázali, že jste schopni dělat to, co říkáte. Děkuji pan Gambus, minuta a půl. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. Poslanci, v této debatě si musíme položit následující otázku. Ta námitka nás posouvá dopředu, anebo brzdí naše plány na snižování emisí v Evropě. Já si myslím, že je dobré, že se komise zavázala k tomu, že se vrátí do eh, parlamentu s jasnějším balíčkem opatření. A pokud eh, dostojí svému závazku, tak budeme mít lepší příležitost, jak dosáhnout tohoto cíle, který všichni sdílíme. To znamená omezit emise NOx reálným způsobem. Ale musíme si dát pozor na ty revizní doložky Musíme být opravdu tvrdí k průmyslu. Musíme také mít na paměti to, že zákony nesmějí jít rychleji než technologie, protože jinak ten výsledek nebude úspěch, ale neúspěch. A ten se potom promítne do zdraví my eh, v Katalánsku vždycky si přejeme k novému roku zdraví a práci. My všichni chceme čistou Evropu, ale nechceme čistou Evropu bez práce. Musíme být realisté, musíme vytvořit Evropu, která bude eh, referencí, pokud jde o ekologii, ale také pokud jde o vytváření pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Máme pár týdnů po Paříži, takovou Evropu chceme. Takovou Evropu však mít nebudeme, pokud schválíme námitku, která je předmětem této rozpravy. A pokud chceme, aby se Evropě nedařilo, tak jsme proti všemu, co jsme tady kdy říkali. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. Děkuji, paní Šaldemoze. Jedna minuta. Děkuji. Já plně souhlasím s tím, že musíme testovat, co skutečně vypouštějí automobily do ovzduší, když jsou v reálném provozu. A je zcela nepřijatelné, ale aby se tato změna v testování využila k navýšení limitu NOx. Je to kontraproduktivní dokonce. A někteří z nás se dívají na legislativu, na ten balíček v oblasti ovzduší, který má také za cíl omezit emise v Evropě. Víme, že 700 tisíc lidí každý rok eh, předčasně zemře kvůli znečištění ovzduší. A my musíme usilovat o to, aby se snižovalo toto znečišťování, ne zvyšovalo. Paní komisařko, můžeme být lepší. Vytvořte efektivní testovací systém bez eh, přílišných eh, kompromisů. Děkuji. Děkuji a nyní pan Royal. Paní komisařko, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, toto je zajímavá debata. My jsme se tady shodli na eh, hodnotách a všichni věděli, že jsou to hodnoty laboratorní, eh, nikoli reálné na to vypukl skandál kolem Volkswagenu a komise eh, začala pracovat na reálných testech. Byla to velice rychle, eh, také rychle se to snažila dohodnout s českými zeměmi. To byla skutečně eh, vysoká rychlost a já myslím, že bychom měli komisi chválit, ne ji nadávat teď se konečně stavíme oči tváří tváře a realitě. My skutečně budeme mít reálné hodnoty, budeme mít hodnoty, které jsou technicky proveditelné a budeme mít rychle. Ano, pokud se týče eh, zdraví, eh, zdraví občanů, tak ti, eh, tak jestliže něco uškodí zdraví občanů do budoucna, tak jsou to ti, eh, eh, budou brzdit tu legislativu, kterou tady komise navrhuje. Ano, ti, kteří se účastní toho, abychom zde rychle měli nějakou, eh, nějaké řešení, možná, že ne takové, jak jsme si představovali, ale přece nějaké, aspoň trochu lepší, a s tím, že se to může vyvíjet dále, tak ti jsou konstruktivní. Thank you. Na... Děkuji. A nyní catch the eye. A Šáře Pěrek. Děkuji. Já bych eh, chtěla skutečně pracovat na nových řešeních, ale já bych si skutečně přála, aby Evropská komise a Rada nám alespoň naznačili, jak to bude dál. Poněvadž tady ten conformity faktor, to znamená eh, překračování, tedy možnost překračovat eh, emisní limity o 50 my tady máme jakousi eh, legální normu, není právní normu, která je právně nereálná. Nebo bylo by, bylo by eh, reálnější a lepší, kdybychom měli tedy eh, místo 50% navíc pouze 30%. A já jsem vždy eh, chválila a bránila ten původní návrh. A je to vlastně eh, zabudování dalšího katalyzátoru, eh, který eh, skutečně situaci může zlepšit. Čili mě by skutečně zajímalo, proč by komise nemohla jít touto cestou. Já jsem hovořila s lidmi z automobilového průmyslu a vyplynulo z těchto rozhovorů, že oni by skutečně chtěli jít příkladem. Chtěla bych připomenout, říká paní předsedkyně, že eh, každý v každý eye se musí vejít do jedné minuty. Nyní pan Blanco López. Děkuji, paní předsedkyně Zprávy o emisích, které byly podvodné ze strany Volkswagenu, nás postavily do velmi složité situace. Evropa je světovým lídrem a Španělsko je devátým producentem, devátým světovým producentem automobilu. Automobilový průmysl zaměstnává 2 miliony lidí v mé zemi a proto je třeba přijmout opatření, která potrhnout naši vůči pozici na světě, dá také záruku spotřebitelům, bude chránit pracující a bude také efektivní při kontrole emisí a při jejich eh, pozvolném snižování v zájmu ochrany životního prostředí. Vstup eh, testů nebo zahájení testů v reálném provozu to není jen legální nebo právní povinnost, ale je to také naše občanská povinnost. A je nutné sladit to také s cílem eh, nebo tedy s cílem snižování emisí znečišťujících plynů. Děkuji, pan Polčák. Děkuji, paní slova. já si taky velmi cením jednotného směru který vyplynul z diskuze, zde proběhnuté. trochu postrádám radu na své pozici protože si myslím že je to neuctivé vůči parlamentu pokud v takto důležité otázce zde není. nicméně myslím si že základní chyba se udála v okamžiku kdy byly nereálné Eh, testy z laboratorních podmínek aplikovány do eh, provozu nebo měly být aplikovány na provoz a to si myslím že bylo základní selhání. já si naopak cením přístupu komise který byl vyjádřen i zde dnes a myslím si že schválení námitky kterou bychom měli schvalovat podle návrhu předkladatelů by vedlo k opačnému efektu než oni chtějí. to znamená já se stavím proti námitce která byla zde předložena. i já si cením samozřejmě kvality zdraví ochrany spotřebitele ochrany ovzduší ale nemůže to jít tímto způsobem takto proti zájmům udržitelného rozvoje. děkuji. Děkuji, paní Dropíny. Vážení kolegové, paní komisařko, eh, skutečně eh, já bych také chtěla poukázat na to, že eh, mě tady chybí rada. Já si myslím, že je v našem společném zájmu, abychom se takovýchto jednání účastnili všichni. Kolegové mají pravdu, když říkají, že chceme zlepšovat kvalitu ovzduší. A to nejenom v automobilovém průmyslu. Já eh, váhám, protože pokud bychom odmítli návrh komise, to znamená testy emisí v reálném provozu, pak by to znamenalo prodloužit současný stav. A já nevím, pokud eh, se rozhodneme pro toto řešení, tak jestli by ten odklad, který tímto vznikne, eh, nějakým způsobem prospěl spotřebitelů. Já si myslím, že ne. A proto váha a myslím si, že bychom, eh, až budeme hlasovat o této námitce, měli skutečně pečlivě, pečlivě uvažovat. Eh, možná, že komise by měla zapracovat na lepších parametrech. Děkuji, pane, paní předsedající. Kolegové, chvála Bohu, pořád ještě existují investigativní žurnalisté, eh, kteří eh, ukazují, že Eh, i Opel možná, možná eh, podváděl a eh, že má mm, jakýsi postup zvaný upgrade, který může upravit emise již stávajících vozidel. Ale to znamená, že jsou tady jakési postupy, které jsou naprosto netransparentní a to není dobré pro spotřebitele. Ano, já jestli, eh, že já si mám vybrat mezi vozidlem, které jezdí rychle a pohodlně a mezi vozidlem, které je příznivější pro mé děti, tak já eh, vždycky volím pro zdraví. A my bychom také měli tedy rozhodovat prospěch lidí. Ano, děkuji. Eh, máme zde ještě mnoho dalších, kteří by rádi promluvili, ale bohužel není dostatek času. Takže Eh, slovo dostane pan Javor, zástupce výboru pro životní prostředí. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, paní komisařko, z této večerní diskuse já vyvozuji, že se víceméně shodujeme na profesionální úrovni, že faktor schody na vržení komisí není reálný a je to vtip i komise to považuje za něco nedostatečného eh, co do dosahování cílů. Hodně se hovořilo o eh, lhůtách a zdržení, ale nařízení vstoupí v platnost eh, v roce 2019, takže myslím, že máme čas toto nařízení zlepšit a strávit trochu více času zlepši, zlepšováním eh, nařízení, které bude chránit zdraví občanů. A upřímně řečeno, tento eh, přístup jako berte nebo nechte být, eh, který zaujala komise, já nepovažuji za demokratické rozhodování nebo rozhodovací proces. Takže vás chci požádat, abyste podpořili naši námitku a aby Rada a komise si museli znovu sednout ke stolu, aby nařízení zlepšili. Takže místo, abyste byli realisti, buďte stateční při ochraně eh, evropských občanů. Děkuji. A nyní paní komisařka Beňkovská má slovo na závěr. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji vám za vaše stanoviska. Já naprosto respektuji a chápu eh, vaše námitky a názory, eh, ale přistoupila bych tedy k těm nejdůležitějším otázkám. Takže za prvé bych chtěla zdůraznit, že komise neignorovala žádné dřívější signály ani v roce 2006, kdy se připravoval návrh eh, euro 5 a 6 proto, aby se snížily emise, ale to bylo stanoveno pro laboratorní testování, to je třeba zdůraznit. V letech 2011 a 2012 také GRC, to se týkalo GRC, kdy poprvé bylo uvedeno, že je nějaký problém s emisemi při běžném provozu. A co se týče pozitivního ehm, hlasování, je potřeba skončit tímto procesem. My nemůžeme navrhnout nové, eh, nové návrhy. Za prvé proto, že členské státy nezmění názor. Za druhé, nesmírně to zdrží celý proces a proto, aby bylo všechno jasné, když nebudeme mít stanovená pravidla v roce 2017, pak zůstane status quo. To znamená, že zůstane situace, kdy emise jsou čtyřikrát až pětkrát vyšší v běžném provozu oproti eh, oproti mm, normě a eh, emise a eh, jestliže bude eh, tento náš návrh zamítnutý, nebude v roce 2017 eh, nová norma a proč, pak se nás budou ptát, proč jsme neudělali nic proti tomu, že emisí je 500 mg a proč jsme je nesnížili aspoň na těch 120. Takže je potřeba postupně pracovat na nových návrzích schodu a na eh, příští plenárku připravíme eh, podklady, které mm, dále rozpracují to, o čem jsme tady hovořili. Eh, za prvé bude aktivována klauzule o přeskumu, pokud možno již v příštím roce. Totež, co se týká snižování druhého faktoru schody, berte to jako můj osobní závazek. A dále bude přijatý posílený systém schvalování. Takže to já se vám mohu zavázat již nyní eh, eh, bez eh, nových návrhů faktorů schody a takže mm, v následujících eh, třech, čtyřech týdnech si myslím, že eh, budou další pozitivní eh, podklady k dispozici. Takže na závěr této diskuse jsem dostala S, takže končím tuto rozpravu, hlasovat se bude v únoru. A nyní technická organizační poznámka. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme teď vyslechli komisařku, která přijala několik závazků do budoucna, ale to rozhodnutí, eh, které eh, bylo přijato, je rozhodnutí Rady a komise, čili bez závazku Rady závazky komise nejsou příliš platné. Eh, takže prosím, eh, dejte signál radě, eh, ať reaguje na závazek komise, aby také, abychom znali také názor této nepřítomné rady. Děkuji, pane Gerbrandy. To nebyla technická, že? To bylo politické vystoupení. Takže další bod. Máme tady zprávu výboru pro kulturu. Jedná se o úlohu mezikulturálního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při podpoře základních hodnot EU. Takže nyní předám slovo. Chviličku, jen co to